a, a změny složení mezi parlamentárních e, výborů a parlamentních výborů e, příslušné návrhy budou v protokolu z e, dnešního zasedání, pokud nebudou žádné námitky podány, budou tyto nominace považovány za přijaté podle závazného postupu. Další bod na našem pořadu jednání je prohlášení místo předsedkyně Evropské komise.